Dobrá, takže nejdříve budeme hlasovat o pozměňovací návrhu 45. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A jsme u návrhu 94 a 95. Nejdříve 94. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto není 95. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Budeme to muset ověřit. Zahajuji hlasování. EPP má opět o jednoho navíc. Nyní je to v pořádku. Končím hlasování. 20 ku 19, 4 se zdrželi, takže přijato. A jsme u kompromisu 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní kompromis 1, 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A jsme u čtrnáctky. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Je to pozměňovací návrh 14. Končím hlasování. 39 ku 4, takže velice jasné, ale bylo to také tím, že mnozí z vás nezdvihli ruku, takže vás prosím zdvíhejte ruku. Nyní stojí jednička. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 102. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Sto sedmička. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 16. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, ověříme. Ověříme návrh číslo 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 27 ku 19, takže schváleno. Návrh 108, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 110 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Chcete ověřit? Dobrá. Zahajuji hlasování. První část. Končím hlasování. 28 k 18 schváleno. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. A jsme u kompromisu 3.1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 3.2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A jsme u kompromisu 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. A jsme u 125. Kdo je pro? Proti? 125. opakuje pan předseda. Je to na té stránce zcela dole. Takže ještě jednou pozměňovací návrh číslo 125. Ještě jednou, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Vin van de Kamp se mnou souhlasí, tedy 136. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? zamknuto. 139. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? zamknuto. 161. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? zamknuto. 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 8.1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 8.2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. A dostáváme se k pozměňovací návrhu číslo 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Ověříme? Dobrá. Zahajuji hlasování. Číslo 31, kde je pro? Tedy končím hlasování. Schváleno. 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? stejný počet, takže schváleno. 176, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověřím. Zahajuji hlasování. 176. Končím hlasování. Zamknuto. 177. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 8.3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 179. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Ano, můžeme ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 30 ku 15, jeden člen se zdržel, takže schváleno. 38, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 11, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. čtyřka, kdo je pro? Kdo je proti? se zamítnuto. 185. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Chcete ověřit? Ověřujeme 185. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 28 k 14, 4 členové se zdrželi, takže schváleno. 40, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Stejnou většinou přijato 186, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 187 s ústním návrhem. Má někdo námitku proti ústnímu návrhu? Ne. Takže takto hlasujeme. Kdo je pro? 187. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Takže číslo 187 s ústním návrhem ověřujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 24 ku 19 schváleno. 188. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověřím také. 188. Ověřujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 25 ku 20, takže schváleno. 41, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Čtyřicet dva až sto devadesát dva, můžeme hlasovat společně, pokud nebude nikdo nic nabítat. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, schváleno. Další skupina by byla 43 až 198. Mohli bychom hlasovat také společně. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 199. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 200. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamknuto. 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. Kompromis A. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. 48. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamknuto. 49. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Chcete ověřit? Dobrá. Zahajuji hlasování. Je to návrh číslo 49. Končím hlasování. 25 ku 21. Nikdo se nezdržel, takže schváleno. Kompromis B, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Padesát dvojka, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Kompromis C, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis D, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. A pak jsme u 63, kde pro, proti, Zdrželi se? Zamítnuto. 64. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 65. Pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 66. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Čtyřka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 67. Pro? proti, zdrželi se, schváleno. 68 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Takže ověříme, zahojí hlasování. Je to 68. Končím hlasování. 28 ku 17 schváleno. 69 s ústním návrhem. Má někdo nějakou námitku proti ústnímu návrhu? Není tomu tak, takže hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 26 ku 20, takže schváleno. 70 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 71 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pětka pro, proti, zdrželi se, Šestka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Mám pocit, že to bylo schváleno. Takže 72. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Také schváleno. Zahajuji a je to 72. Končím hlasování. 32, promiňte, 23 ku 22, takže velmi těsně. Jsme u sedmičky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Ověříme. Sedmička zahajuji. Končím hlasování. 26 ku 19, jeden člen se zdržel, takže schváleno. 73, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. Kompromis F. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, schváleno. 76, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Osmička, pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ověřujeme návrh číslo 8. Zahajují hlasování. Končím hlasování. 26 ku 20, takže schváleno. Kompromis G. Jde pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. O, číslo 81. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamknuto. 88. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamknuto. 89. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamknuto. 90. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamknuto. 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Podle mne to bylo zamítnuto. Chcete ověřit? Dobrá, ověříme. Takže je to návrh číslo 12. Zahajuji hlasování, končím hlasování. 30 ku 16, takže schváleno. Nikdo se nezdržel, bylo to velmi jasné. 91. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. Třináctka. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 93. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. A nyní závěrečné elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. tři pro, tři proti, nikdo se nezdržel, schváleno já. Mnohokrát děkuji obou spoluspravodajům a všem ostatním.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 je to hlasování o eh, opravách v rozpočtu. Seznam bodů, o kterých se bude hlasovat, máte před sebou a myslím si, že můžeme hlasovat en blok. Leda, že byste měli něco proti tomu. Vidím, že tomu tak není. Všichni souhlasí, tak to tak uděláme. Eh, to znamená, když budeme hlasovat unblock, tak jsou to návrhy 1 až 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Dostáváme se k elektronickému hlasování. Elektronicky, prosím. Nemluvíš nádherně německy. Takže hlasování je zahájeno. Končím hlasování. 41 ku 3. Nikdo se nezdržel, takže také přijato a také zde děkuji zpravodaji. Další hlasování. Eh, Jedná se o postupy a praktiky týkající se slyšení komisařů. Spravodajem jsem já. Dostáváme se k hlasování. Pozměňovací návrh číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Eh, kompromis jedna. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Potom paragraf 3. E, ústní návrhy. Je někdo proti? Není tomu tak. Hlasujeme, kdo je pro. Proti. Zdržel se. Přijato. E, návrh 10 odpadá. Nyní jedenáctka. Kdo je pro? Proti? zdržel se, to ještě prověříme, eh, jedenáctka, hlasování je zahájeno, končím hlasování, 33 ku 7, je to jasné. To jsem předtím neviděl. Návrh 12. Kdo je pro? Proti? zdržel se, schváleno. Třináctka, pro, proti, zdržel se, schváleno. Čtrnáctka, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. E, návrh 15, kdo je pro? Proti?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 44 pro roku 1, nikdo se nezdržel a velice srdečně děkuji zpravodajovi. Wir haben jetzt die Abstimmung abgeschlossen und kommen dann. Eh, hlasování jsme nyní ukončili a nyní se dostáváme ke zprávě o Bílé knize. Zpravodaj má ovšem ještě jeden nalhavý termín, ale hned se vrátí. So, wir kommen jetzt über die Aussprache über das Dostáváme se nyní k rozpravě o Bílé knize o dopravě. Spravodajem eh, je Wim van de Kamp a opět se vrátil ze svého naléhového termínu a nyní mu předávám slovo, prosím. Vážený pane předseda, děkuji vám velice eh, děkuji vám Především eh, bych chtěl na úvod říct několik takových úvodních poznámek. Rád bych zúraznil jednu věc a to, eh, v té mé zprávě je takový přehled o Bílé knize z roku 2011. Není to revize, nýbrž eh, takové hodnocení mm, prozatímní hodnocení a návrhy, které jsme měli na rok 2011. A e, Mark Groš, to byl můj předchůdce, zda všechny ty návrhy byly také e, realizovány. Musím učinit jednu politickou poznámku. Také e, s ohledem na mou kolegyni z SED Bilbao. Rada členské státy eh, dosti pokulhávají, co se týče implementace Bílé knihy o dopravě z roku 2011. Je třeba to říci jasně. U některých témat eh, je opravdu eh, nutné mít být, rychlejší, především se to týká letového provozu. Řekl jsem již eh, sense of urgency. Eh, je to opravdu naléhavé. Eh, v Evropě v oblasti dopravy bychom měli daleko lépe spolupracovat. Jiné země jako Čína, Brazílie, Indie, to jsou velké země, které dělají daleko větší pokrok, dosahují většího pokroku než Evropa. Členské státy by to opravdu měly daleko lépe a rychleji implementovat. My, eh, jakožto zpravodajové, jsme eh, ten, to hodnocení eh, brali z pragmatického hlediska. Předložili jsme prozatímní zprávu. Nechceme nyní hovořit o každém detailu, ale Chtěli bychom neustále mít na zřeteli také roky 2020 až 2030 je třeba si, být, si uvědomit eh, obrovskou důležitost dopravy pro ekonomiku. Bez dopravy všechno stojí. V parlamentu máme výbory, které se pokládají za velice důležité, například AFET a ECON. Ovšem, když neudělá výbor pro dopravu svou práci, tak eh, toho můžeme všeho nechat. Museli jsme eh, zjist, konstatovat, že se leco se nepodařilo. Možná eh, v roce 2011 jsme vše sformulovali příliš diktátorsky, příliš přísně, ovšem tento model Shift se dosti dobře nepodařil. Na tom je třeba více pracovat. Je třeba mít na zřeteli multimodalitu a komodalitu. To je třeba podpořit V první řadě je třeba eh, dávat podněty eh, říční plavbě a také železnici a nezohledňovat tolik eh, nákladní dopravu po silnicích. Máme celou řadu projektů, které se plánují, ale nejsou zatím realizovány znamená to, že musíme více investovat do vodní a železniční dopravy. Zde musíme jednoznačně eh, dávat prioritu a musíme mít na zřeteli takhle cíl udržitelnosti. Sektor dopravy není možné z udržitelnosti vyčlenovat. Máme například velice dobré motory pro nákladní vozy, které mají nízké emise, ale tak, jak to bylo sformulováno v roce 2011, když se na to podíváme nyní v letech 2015 a 16, tak víme, že to nezvládneme. Cíle udržitelnosti ovšem nechceme nově formulovat, chceme je implementovat. Také příměstská doprava a městská doprava je na programu. Zde se zdvojnásobila, zdvojnásobil provoz. Například ze Bruselu eh, zůstane Zůstanou cestující například vězet v tunelu. Ti, kteří používají eh, eh, městskou hromadnou dopravu, to vědí. A tady máme opravdu dvojnásobnou potřebu něco zlepšit. Potom eh, dvoukolová vozidla na elektropohon. To je opravdu velice dobrá myšlenka. Ty jsem vždy pro, eh, když mohu ještě na dálnici používat spalovací motor. Dobrá. Eh, co se týče dopravních systémů, tak tady zaznamenáváme dobrý vývoj, ale můžeme dělat ještě daleko víc. Myslím si, že rychlost by se měla opravdu zvětšit kolega Koch eh, na, ho, hovořil ve své zprávě o ticketingu, ale tady musíme dosáhnout eh, mno, mnoha technologických změn. Už hovoříme o těch, o těch systémech eh, ode dveří ke dveřím nebo bezpapírový provoz, dodací listy, nákladní listy. Všude ještě létají vzduchem papíry. A zde chceme přece jenom volit jiný přístup. To musíme mít na zřeteli. Dále jsme se podívali na takzvaný eh, potrubní provoz. To je také jeden velice důležitý bod sociálního aspektu. Zjišťujeme, že vnitřní trh, eh, jednotný trh v Evropě, eh, když se jedná o sociální aspekty dopravy, například eh, autobusová doprava v Německu, která má určitý právní status, ovšem různými aspekty na vnitřním vnitřním trhu se to podkopává. Vyplývají z toho různé výzvy a je zapotřebí tyto systémy zmodernizovat. Ovšem speciální aspekty, to, že se podkopávají eh, systémy, že se nedodržují eh, pravidla například eh, účtování DPH v Nězozemsku, to nejde. Nechceme zde eh, kapitalistické vykořišťování, ale je třeba vše zohlednit eh, také bezpečnost v dopravě. Kolega Dieter Koch je naším zpravodajem a zde musíme říci, že máme stále ještě příliš mnoho obětí v eh, oblasti dopravy. 25 tisíc obětí v roce 2000, 11, 12. Eh, všichni se starají o terorismus, ale eh, je třeba eh, sledovat také silniční dopravu. Nejde pouze o smrtelné úrazy na silnicích, ale jde také o takové věci, kde lidé jsou zraněni. S tím je spojený také ekonomický faktor. Zní to chladně, ale opravdu jde o obrovské finanční problémy. Jsou to záležitosti týkající se pojištění, e, ztráty příjmu a podobně. To jsou věci, které je třeba mít také na zřeteli. To by bylo na úvod e, k naší zprávě. A děkuji spolupracovníkům. E, opravdu do toho investovali hodně času, hodně práce a nyní rád vyslechnu vaše komentáře, návrhy. Prosím, kolega Tapardel. Mulțumesc frumos, domnul președinte. În primul rând, aș vrea să le urez sărbători. Děkuji mnohokrát. V první řadě bych chtěla říct vám, bych vám chtěla popřát ještě veselé velikonoce všem kolegům, kteří již oslavili katolické a evangelické velikonoce, a také eh, přeji veselé velikonoce všem, kteří slaví ortodoxní velikonoce. Co se týče zprávy, Tady bych chtěla v první linii poděkovat kolegům za návrhy, které byly předloženy. Návrh zprávy je dobrým základem pro debatu, která se týká provádění Bílé knihy pro dopravu. Já za socialisty mám několik doplňujících návrhů ke zprávě. Nejdříve chci říct, že je dobré, že pan zpravodaj zapracoval sociální dimenzi do dopravní politiky v Evropě, že ji chce zavést. Tady došlo i k jistému pokroku určitými sektorálními eh, úpravami, ale i nadále je třeba na této věci pracovat. Myslím si, že tato zpráva by měla eh, jaksi vyžadovat na komisi, aby vytvořila jistý rámec pro provádění sociálních opatření a zároveň, aby dohlížela nad samotným prováděním takovýchto opatření. Společně s kolegy eh, ze socialistické frakce tedy budeme pracovat na konkrétních návrzích, které bychom předložili v roce 2011 došlo k celé řadě snah o komunikaci. Bylo předloženo i různá sdělení. Například tady mám na mysli strategii pro energetickou unii a Horizon 2020 a všechny tyto aspekty bychom měli spolu propojit. Co se týče pokroku v provádění této bílé knihy, tak zde zjišťujeme, že potřebujeme změnu paradigmatu pro dopravní politiku po roce 2020. Proto, proto potřebujeme komplexní přístup k této záležitosti a je třeba aby vznikly synergetické efekty mezi dopravou a energetikou. Je třeba využít tohoto potenciálu. A dále je třeba eh, mít na mysli chyb, ve eh, kterým došlo například v oblasti přístupu k integrovanému vystavování jízenek či k ekologické městské mobilitě. A to proto, protože ekologická městská mobilita je i mou samotnou prioritou. Další poznámky, které bych chtěla nadnést, se týkají multimodality a nových technologií pro zlepšení bezpečnosti ve městech pro uživatele nových infrastruktur. Dále přejdu s doporučeními v oblasti řešení dopravních zácep a v neposlední řadě se zaměřím také na infrastruktury a odpovídající investice, a to proto, že dopravní systém musí být, eh, respektive musí mít jako první předpoklad dynamickou interakci mezi infrastrukturami. Proto se musíme skutečně soustředit na infrastruktury a zároveň bych ráda zúraznila profil kohezních zemí, a to proto, že právě v těchto zemích máme špatnou infrastrukturu a to vede k tomu, že není možné splnit cíle Bílé knihy. Například snížení dopravních nehod. Pokud eh, na celou záležitost pohledneme pragmaticky, zejména co se týká sledování toho, zda byly cíle obsažené v Bílé knize dosaženy, pak eh, chci říci, že Naším cílem musí být inteligentní dopravní systém, ale ne pouze na papíře, je třeba ho prakticky zrealizovat. Já věřím, že budeme velmi dobře společně spolupracovat a ráda si vyslechnu i doporučení dalších kolegů. Předseda, děkuji a slovo má nyní Kosmas Lotovsky. Mnohokrát děkuji, eh, pane předsedo. Já bych eh, rád eh, panu Vin van den Kampovi poděkovat za to, že vypracoval zprávu a tak br- brzy nám je předložil, protože nám ukázal, jak je to složitý problém a vidíme, s čím máme se dělat i v naší instituci, ale rád bych poukázal ně- několik záležitostí, eh, které E, musíme chápat jako priority, když se zabýváme touto věcí. Musíme mít na zřeteli, že kromě toho, že Evropa je, jak si výjimka, není e, něco zvláštně na světě, není izolovaná, proto musíme brát v úvahu i širší kontext a globální trendy. Dobrým e, příkladem Eh, takovým eh, nevhodného pojednávání této věci je například to, jak si Evropa eh, vnucuje tempo dekarbonizace, zatímco jiné ekonomiky ve světě stále více těží z toho, že klesají ceny těchto paliv, zatímco Evropa nereálně chce snižovat emise CO2 do roku 2050 až o 60 a znamená to, že ohrožuje i pracovní místa a tím pádem také dopravní organizace potom mají další náklady spojené s těmito eh, restrikcemi. Můžeme tento tlak teď trošku zmírnit a myslím si, že stojí za to využít této příležitosti. Pak je tady další příklad a to je otázka eh, svobodné konkurence v dopravním odvětví. Týká se i Eh, konkurence s ostatními ekonomikami na světě a týká se to i hospodářské soutěže v rámci samotné Evropské unie. Když se podíváme například na trh letecké dopravy, na úkor eh, evropských leteckých eh, společností, tedy díky petrodolarům, které dostávají Eh, od svých účastníků, tak stále více letecké společnosti z Perského zálivu z toho těží a Evropa s tímhle není schopná úspěšně konkurovat a za účasti Evropské komise pod eh, záminkou boje proti některými sociálními nešvary se začíná provádět protekcionistická eh, politika. To znamená, že to zase jde na úkor některých zemí a že se tady neberou v úvahu eh, rozdíly například v daňové politice a objektivně rozdíly. Bez eh, volného trhu nedokážeme dosáhnout žádného z těch cílů, které jsou vytýčené v této dokumenty. Já souhlasím s tím, že opravdu v ústředí dopravní politiky musí být člověk, protože se jedná o uživatele a tím musí být podřízeny infrastrukturní e, investice právě cestující a právě uživatelé a tedy týká se to i řidičů, i pěších, i těch, kdo jezdí na kolech. Ti všichni musí být schopni těžit také z nových technologií a všech možností. Ale samozřejmě doprava, to jsou i ostatní lidé, to jsou také například pracovníci, kteří pracují v dopravních společnostech, v rafineriích a podobně. A tam při příliš rychlé změny a nátlak na dekarbonizaci u nich znamená, že přichází o pracovní místa. Týká se to nejméně vyspělých ekonomik ve střední a východní Evropě, protože ty nezajímá ne ani tolik multimobilita, ale vůbec přístup k bezpečné infrastruktuře a k dopravě jako takové. A tedy výrobci a poskytovatelé služeb si přejí samozřejmě, aby jejich práva byla chráněna. Já bych chtěl požádat, aby pozměňovací návrhy přihlížely i k takovýmto názorům na eh, politiku, dopravní politiku v Evropské unii v nejbližších letech a tím vám zatím děkuji za pozornost. Danke sehr. Děkuji. Slovo má nyní Gezíne Meissnerová. Děkuji, pane předsedo. Já bych také velmi ráda poděkovala Vimu van de Kampovi, našemu panu zpravodaji. Říkal, že chce mít soustředěnou zprávu, žádné bla bla. A myslím si, že se mu to výtečně podařilo. Jeho zpráva je velmi vyvážená, je na ní dobře vidět. My jsme eh, Vím se tedy dříve setkala se stínovými zpravodaji a každý z nás tam mohl nadné své nápady a vidím, že najednou je to skutečně vše vyváženě do zprávy zapracováno, ale mám navzory tomu několik málo poznámek. Víme ty tam píšeš o eh, modál shiftu a komodalitě. Já si myslím, že je důležité, že tam obojí, protože modál shift eh, samotný tady je vhodné, že se o to snažíme, ale není to praviditelné. Bylo by hezké, abychom ze silnice přenesli co nejvíce možná dopravy na vodní cesty či železnici, ale pravděpodobně se nám to přesně nepodaří, takže proto je důležité, že tam také hovoří o komodalitě a intermodalitě, pak je tam důležité to udržování infrastruktur, fond EFSI, to jsme dnes odhlasovali úspěšně, inteligentní dopravní systémy, které mohou eh, zlepšit eh, tok dopravy, aby byl plynulejší, to je vše správné, v pořádku. Jedna poznámka, která se týká bezpečnosti silničního provozu. Tady se poukazuje na inovativní technologie eh, v, při, v osobních autech. A já jistě tady v určitě přijdu s nějakou poznámkou, protože pro mne musím říct, že je to výborné, co se vše vyvíjí, jaké inovace jsou, eh, jak u nákladních nauků, o osobních autonomii ale vše se to týká eh, údajů, osobních údajů a pro mě je eh, nejdůležitější ochrana soukromí a osobních údajů, takže já jsem vždy například bojovala za ten knoflík pro možnosti vypnutí toho e-callu recall, to je ten automatický nouzový systém, systém nouzového volání, říkám to správně, že? Takže to tam rozhodně dám do té poznámky a pak eh, se tady poukazuje na pracovní podmínky v oblasti dopravy. Tady také já přijdu si s tou poznámkou, protože mi nejde o to, aby i ženy mohly pracovat v tomto sektoru, protože tento sektor nabízí celou řadu atraktivních pracovních míst i pro ženy a já se ptám, potřebují nějaké další pobídky, aby se ženy rozhodly pracovat v této oblasti. Co se týče eh, nepapírového vyměňování dokumentů, ano, to je důležité. A také to, že je třeba se zamyslet nad tím, jak můžeme zredukovat emise, konference v Paříži, která bude o tom se hovoří. Na konferenci se musíme pokusit zlepšit ochranu klimatu. Všichni víme, že příliš eh, velká zátěž přichází právě z dopravy, ale když tady procházím ty jednotlivé oblasti dopravy, tak musím říct, si u letecké dopravy mě chybí jedna věc a to je interní eh, porušování soutěže hospodářské a to existuje, takže já tady přijdu s poznámkou, protože máme tady například celou řadu národních i úprav, například zdanění cestujících v oblasti letecké dopravy Německu, Rakousku a Velké Británii. Pak tady máme v EU systém obchodování s emisí komisemi a tady myslím si, že je dobré, abychom to přenesli dále a rozvinuli to jako svět, celosvětový systém, aby to nebyl nějaký jednotný samostatný krok pouze v Evropě, protože veškeré všechny tyto věci mohou mít dopad na konkurenceschopnost evropské letecké dopravy. Nyní silnice. Tady si nejsem tak jistá, zda je vhodné i hned tady hovořit o závazné eh, emise CO2 pro nákladní automobily, protože ty jsou různé, produkují různé množství CO2, jsou malé, některé jsou jsou velké, patří k tomu také autobusy. Jsou je tam celá řada faktorů, která hraje jistou roli a já vím, že komise momentálně vypracovává společně s průmyslem model, podle kterého by se to mohlo celé změřit a kategorizovat a vytvořit na základě tohoto modelu monitoring. Podle mě je to důležité, měli bychom si tedy počkat na tento model a pak se zamyslet nad tím, eh, zda a jak zavést ty závazné stropy, ty závazné prahové hodnoty. A jinak, myslím, eh, je, existuje takový nový koncept z intromodálního dopravy, to také uvedu ve své poznámce, to je důležité pro logistiku. Eh, IT systémy mohou být takto lépe propojeny provozovateli dopravy, to je důležité pro logistiku, zvyšuje to její efektivitu, to si myslím by byla vodná poznámka, kterou by bylo třeba zabracovat a nepovede to k tomu, víme, že se z toho stane byla, byla rozhodně ne, nebude to příliš dlouhé. Spravodaj eh, také Hovořili příliš relativně hodně o tom eh, principu user base, ale neříká se tady nic o earmarkingu u infrastruktury. My si to přejeme, chceme, aby ty peníze, které vybereme v oblasti dopravy, plynuly zpět do dopravy. Takže to jsou mé hlavní poznámky, v mnoha věcích naprosto souhlasím. Například to, že chceme mít jednotný evropský letecký prostor, vzdušný prostor, že chceme také něco jako lanovky, pak také souhlasím s námořní oblastí, s tím, co zde je. Takže s mnoha věcmi souhlasím, jsem spokojená eh, s tím eh, s návrhem a přijdu s několika poznámkami. Děkuji předseda. Dříve než předám slovo dále, chci zde srdečně přivítat skupinu eh, návštěvníků. Pan Leibniz si zde pozvá mladé rakouské sociální demokraty a já je srdečně vítám zde u nás na výboru gleich spontan in der Debatte. Hned spontánně v rozpravě budeme pokračovat. A, McKillen, prosím. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Eh, pane předsedo, vážení kolegové, děkuji mnohokrát za tento vysoce kvalitní pracovní dokument. měli bychom tedy eh, neustále postupovat ku předu, uvažovat o této záležitosti. Tato bílá kniha z roku 2011 o dopravě je nepochybně velice dobrá, jsou tam dobře nastaveny cíle ten dokument je dobře vypracován, ale co tady chybí, eh, a to je to provedení, implementace všech těchto dobrých úmyslů v Evropě. A určitě ti, kdo rozhodují, by měli navýšit cíle právě v tomto směru, tak, aby se zajistila doprava, která bude udržitelnější, příjemnější pro uživatele a více digitalizovaná. Měli bychom jaksi přeřadit na vyšší rychlost rychlost. Myslím si, že zatím eh, příliš dlouho už se potýkáme eh, takovým příliš nedostatečnou rychlostí, protože musíme myslet i na globální konkurenci, musíme na nové standardy. Momentálně máme různé globální systémy v dopravě, týká se to i placení, jsou tady různé možnosti, různé formy a klade to před nás mnoho otázek, jak to budeme řešit, protože se to nakonec týká stovek milionů obyvatel a Měli bychom tedy si přát, abychom vyřešili tyto otázky a nemůžeme tedy eh, ale zavírat oči na problémy, které tady existují a myslet si, že tím pádem nebudou existovat, že, že přestanou být. Měli bychom myslet zejména na konečného uživatele, na cestující. Je tady mnoho různých služeb, různé druhy dopravy. Těch služeb je mnoho a miliony lidí je různě využívají. Proto je třeba zajistit správnou nabídku pro uživatele těchto služeb. Měli bychom eh, vytvářet pobídky pro inovace v dopravním odvětví a zajistit i to, aby se služby dostaly na trh. Já to vždycky opakuji ve všech poznámkách, že musíme vytvořit prostor pro inovace. Proto bychom měli právě jaksi více na to myslet a otevřít i regulatorní rámec tak, aby i nově příchozí v této, kteří zajišťují inovace, mohly fungovat. Samozřejmě, že je třeba zároveň dodržovat vysoké standardy a práva cestujících a všech ostatních zúčastněných stran, abychom vytvořili rodné podmínky pro všechny. To je důležité mít na zřeteli, abychom dosáhli inteligentnější společné dopravní politiky v Evropě, protože zajisté bude stále méně finančních prostředků k dispozici. Proto musíme využívat i potenciál inteligentních služeb, inteligentní dopravy. Naše skupina posléze předloží podrobné pozměňovací návrhy, ale přece jenom bych chtěla se poukázat na několik důležitých otázek v, této, v tomto dokumentu, které jsou podstatné i pro toto naši dnešní dopravu. První věc se týká jaksi externích, vnějších záležitostí a kromě těchto externalit bychom měli myslet ale i na vnitřní vývoj dopravních systémů v Evropě. A musíme samozřejmě ekonomická a sociální opatření lépe popracovávat. Externí záležitosti jsou důležité, ale především je podstatné, abychom vyřešili vnitřní problémy. Pak bod 3 Eh, myslím tím nízkouhlíkové dopravní systémy. To je určitě velmi zajímavý přístup a to s ohledem na to, že dnes už existuje mnoho různých alternativ. Měli bychom se na věci podívat šířeji a eh, pojednávat globálně i nové trendy, které existují. Automatizace dopravy, E, to se vlastně týká všech druhů dopravy, k tomu je také třeba přihlížet a myslím si, že právě to trošku schází v tomto dokumentu. A krom toho se obávám, že se tady zapomíná na jednu velmi důležitou věc, že totiž e, také chodíme pěšky a jezdíme na kolech. To je e, velmi důležité z hlediska Eh, druhu dopravy. Týká se to Finů, týká se to Nizozemců. Eh, ti velmi právě podporují tento druh dopravy. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji mnohokrát. Eh, slovo má nyní Mas Eko. To je Dan. Dan. Dnes jsem zase přežil cestu na kole tady v Bruselu, což je opravdu velký problém. Nejprve bych chtěl poděkovat eh, kolegům za eh, tento dokument k Bílé knize. Už jsme měli eh, vlastně první diskusy a já už jsem se k tomu vyjádřil a už to teď nebudu dělat. To, co jsem říkal příště, nebudu opakovat. Ale myslím si, pane zpravodaji, že se vám eh, podařilo se i nadále soustředovat na důležité otázky. Ale až budeme předkládat eh, pozměňovací návrhy, tak poukážeme na to, že tady chybí trošku pocit naléhavosti, protože když se podíváme podíváme na otázku dopravy, pak to je jediný sektor, kde pořád ještě stoupají eh, emise skleníkových plynů v porovnání s ostatními eh, odvětvími, kde dochází k dekarbonizaci, ale bohužel se to netýká dopravního odvětví. Proto bychom toto měli řešit, měli bychom se na to podívat trošku přísněji. A pak také přesun na jiné způsoby dopravy, modal shift, o tom všichni hovoří, ale ve skutečnosti se to zkrátka neděje. Mohli bychom o tom dlouze hovořit, ale myslím si, že musíme e, být trošku konkrétnější a zajistit, že když e, budeme vyhodnocovat otázky budoucnosti dopravy, pak bychom neměli jenom hovořit pořád o tom, že je to důležité odvětví a že jdeme správnou cestou. Já doufám, že už nebude příliš mnoho čistě e, dokumentární práce, že budeme hovořit konkrétněji. Musíme hovořit tedy o přechodu na jiné typy dopravy a také na stanovení cen pro jednotlivé druhy dopravy. A tady si právě myslím, že bychom možná měli být trošičku provokativnější, pokud jde o řešení cen spojených se silniční dopravou, protože opravdu na tom záleží. Pokud budeme vycházet z kilometrovného, tedy z přepočtu ceny na kilometr, aby se tedy řešil, jak se využívají silniční komunikace, nejenom kolik je například aut nebo majitelů aut. Čili to je potom možnost internalizace eh, nákladů na využívání dopravy a to je, myslím, velice důležité. To můžete od nás očekávat, že s tímhle přijdeme. Pak, když se podíváme na jednotlivé druhy dopravy, zápase si myslím, že i tady můžeme hovořit konkrétněji a výrazněji. Když se zase podíváme, jak vlastně stanovíme ceny na jednotlivé druhy dopravy, pak je to úplně neférové, nespravedlivé a my například letecká doprava, ta je vlastně, e, ta má výjimky prakticky ze všeho a tím se musíme zabývat. Pokud chceme mít e, spravedlivou konkurenci mezi různými druhy dopravy, pak i stanovení cen by mělo být spravedlivé, mělo by být poctivé a mělo by to zahrnovat i náklady. Internalizace nákladů by se měla týkat všech druhů dopravy, což se přesně vůbec neděje a tím pádem je tady nekalá soutěž a tím bychom se měli zabývat e, zabývat poněkud eh, přísněji a určitě budeme k tomu eh, vypracovávat eh, pozměvací návrhy. Zaměříme se konkrétně na leteckou dopravu, například zdanění nebo DPH na letecký benzín a podobně. To tady vůbec není. Čili jedná se i o potenciál mm, nebo možnost mezinárodních dohod. Možná, že od roku 2020 někdo říká, říká, že už tohle bude možné, ale já si myslím, že bychom měli být ofenzivnější právě v tomto směru. Určitě budeme v tom tady pracovat, že si myslím, že příliš dlouho stanovíme výjimky pro leteckou dopravu. To neznamená, že já bych byl proti lítání, ale zkrátka všichni by měli platit eh, správnou cenu a měla by tady být eh, férová konkurence, aby si uživatelé mohli volit eh, mezi různými druhy dopravy a zkrátka některé druhy dopravy jsou momentálně příliš upřed upřednostňovány. Pak eh, ještě otázka na pana eh, de Campa. Pořád ještě nám není úplně jasné, jak budeme nastavovat eh, závazné kvantitativní cíle po roce 2020, například na snižování emis, přičemž on chce aby se to dělalo v námořní dopravě, aby tam se nastavily takovéto kvantitativní cíle snižování emisí. Samozřejmě, že jsme velice proto, aby takové závazné cíle byly v dopravě, ale proč jenom v námořní dopravě? Chceme-li mít férovou distribuci jednotlivých druhů dopravy, čili jsme trošku uh, zmateni, proč se to tady navrhuje jenom pro námořní dopravu. U toho ostatního určitě předložíme pozměňovací dopravy, e, e, návrhy, kde samozřejmě se budeme zmiňovat i mezinárodních cílů a diverzity na globální úrovni, protože někdy máme pocit, že protlačujeme některé druhy dopravy, ale zdá se, že lidé se příliš nezajímají o ztrátu biodiverzity, kterou to často znamená. A biodiverzita je důležitá tady musíme dodržovat eh, standardy a cíle, protože jedná se o velké ztráty a tudíž tady musí být jasné, že kvůli dopravě a volbě dopravních způsobů dopravy nebude docházet k dalším ztrátám biodiverzity. Čili zaměříme se na internalizaci nákladu a na to, aby se neupřednostňovaly některé druhy dopravy. Eh, až tedy mm, pan Vindem Kam tady už bude 11 let, tak doufám, že nebudeme vyhodnocovat další bílou knihu a nebudeme zase říkat, jsme na správné cestě, ale zkrátka ještě jsme toho cíle nedosáhli. Doufám, že za pár let opravdu už ty závěry budou pozitivnější, na to se těším a jistě se i pan Vindem Kam těší na zprávu, kterou udělá za pět let. Má slovo Petr Líkan, prosím. Tak för ordet, eh, herr ordförande. Eh, Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych řekl, že toto je dobrá a velmi dobře vyvážená zpráva, kterou nám předložil pan Vin van de Kamp, ale leda, co by se mělo ještě dodat. Všichni víme, jak důležité je, aby dopravní systém fungoval správně pro Evropu, pro vnitřní trh. Proto se musíme v této zprávě zaměnit, zaměřit i na administrativní břemeno. Eh, potřebovali bychom vést jasnou eh, čáru tam, kde už dochází k zneužívání pravidel kabotáže. Mluvíme o konkurenční schopnosti i v oblasti jedecké dopravy, je to důležité a budeme předkládat mnoho pozměňovacích návrhů ohledně i sociálních aspektů, které jsou s tím spojené. A když takhle na sebe vrstvíme pravidla, eh, pak je tady samozřejmě riziko jejich zneužívání a kabotáž dnes v podstatě pořádně neexistuje a neprovádí se pořádně a není tady ani snaha to zlepšit, protože to neumožňují ani současně nastavená pravidla a to chceme změnit. Pak například sociální dumping, protože tady je ten hlad po zisku ze strany velkých provozovatelů, velkých subjektů. Znamená to, že mnohé subjekty prostě jsou vyřazováni z trhu, protože neskrup, ti operátoři, kteří nemají žádné skrupule, prostě ti skupují ty poslední nejnovější modely eh, kamionů a podobně a to vůbec nepomáhá. Proto musíme mít velice přísnou legislativu, která by patřičně řešila problém těchto subjektů, které jednají skutečně bez jakýchkoliv skrupulí. A k těm musíme vyslat správný signál. Doufám, že tato bílá kniha bude pro nás pro všechny příležitosti, abychom eh, odstranili ta zneužívání, která momentálně existují. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji mnohokrát. To byly příspěvky eh, k zpravodaji a ke stínovému zpravodaji. Nyní se hlásilo ještě hodně poslanců o slovo, proto musíme omezit vaše příspěvky na dvě minuty. Nyní Jens Nielsen na dvě minuty, prosím. Tack mycket. Då ska jag vara väldigt eh, kort eftersom jag bara har eh, två minuter. Eh, ano, chápu, že jsem dostal jenom dvě minuty. Myslím si, že je to dobře vyvážená zpráva. Myslím si, že je také velice důležité, abychom vyslali signál v tom smyslu, že udržitelná doprava se týká i sociální udržitelnosti a nikoli jenom že životního prostředí. Potřebujeme férovou konkurenci všude. Eh, ve všech dopravních druzích. My jsme například loni hlasovali o usnesení, týkalo se to eh, černé listiny a většina v tomto parlamentu řekla, že musíme odstranit sociální dumping protože eh, seriózní provozovatelé jsou vytlačováni eh, z trhu. A teď se říká, že bych chtěla provést revizi pravidel o kabotáži a věci vyjasnit. Proto je tady příležitost, abychom to dále zlepšili, protože pojistky, kontroly musí samozřejmě provádět členské státy. Pokud je o sektor letecké dopravy, měli jsme eh, čas na to, abychom se podívali na to, jak je možné provázat inovativní společnosti atypické podmínky zaměstnanosti a tak dále a bezpečnost letu, letového provozu. To je velice důležité, abychom se dívali na bezpečnost letecké dopravy. To musí být jasně a zřetelně řečeno v naší zprávě. Dále základní pravidla ICAO jsou důležitá a Musím si, že i na jejich základě můžeme eh, zlepšovat bezpečnost leteckého eh, provozu, protože určitě je eh, pojítko mezi bezpečností a potom mezi podmínkami zaměstnanosti. A pak ještě poslední věc, kterou bych chtěl zmínit. Já jsem také mluvčím pro do, sektor dopravy, zaměstnanost a mm, podmínky zaměstnanosti a tady musíme uvažovat i o správné vyváženosti zastoupení pohlaví, protože tam pracuje daleko více mužů než žen. Vielen Dank. Děkuji mnohokrát. Dále Kristín nebo Dallon, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já se vynasnažím dodržet ty dvě minuty, stejně jako kolega, který hovořil přede mnou. Je tady mnoho věcí, které jdou správným směrem v této zprávě. V zásadě se jedná o posílení zdrojů a myslím si, že máme výbornou příležitost, abychom posílili dopravní politiku v Evropě. Multimodální doprava a nejrůznější eh, provozovatele dopravy E, vlastně e, znečišťují ovzduší a všechno jde tím směrem, že by se měly učinit, měla učinit konkrétní opatření pro zlepšení. Je třeba se silně politicky angažovat, protože jinak Evropská unie nebude moci tyto cíle dosáhnout. Ehm, kromě toho e, veřejné sektor veřejné dopravy, 50% nárůst, co je velice ambiciozní. Je třeba to v Bílé knize také eh, zohlednit a myslíme si, že to tam zohledněno nebylo, té nynější Bílé knize. Na, evropské, mm, na úrovni Evropské unie je třeba snížit eh, emise CO2 u nákladních vozů. Eh, současná legislativa musí být doplněna mm, a pozměněna. To již bylo také řečeno. A potom sociální partnéři zde provozovatelé dopravy nesmí zapomenout na sociální integraci a do veřejné dopravy. A také je třeba zamezit sociálnímu eh, vymezování. Zde musí co změnit eh, politika. Uznání a eh, veřejná doprava by měla být přístupná všem občanům bez jakékoliv diskriminace. To je angažovanost, která nesmí být opomíjena je třeba to zohlednit eh, především při zpracování zelené knihy. Kromě toho je další, jsou další zajímavé návrhy, které by měly být prodiskutovány se sociálními partnery. Vysoké normy a standardy eh, na úrovni Evropy by měly být dodržovány a zohledněny. Nyní, co se týče roku 2021, co tady všechno je ve hře? Eh, Bílá kniha musí být eh, implementována a týká se to především emisí CO2, které se mají snížit o 60 Děkuji mnohokrát, zvládli jste to a nyní další kolega Šparta, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já eh, také děkuji mnohokrát eh, za vykonanou práci. Připojuji se eh, k tomu, co řekli předřečníci. Blahopřeji. A také nemusím, myslím, opakovat ty aspekty, o nichž již hovořili řečníci. Jsou Sedím se nyní na dvě, dva aspekty. To je v první řadě komodalita. To bude v nejbližší době opravdu velice důležité téma E, právě pro provozovatele dopravy. Je třeba přizpůsobit e, strukturu, také zpráva kolegy Kocha ohledně ticketingu, to je velice důležitý aspekt. Kromě toho e, si myslím, že je třeba ještě požadovat, aby komise zohlednila také sociální aspekty a aby podmínky, které se vytyčují, by měly platit pro všechny provozovatele dopravy. A to jak ve členských státech, státech a také by měla být eh, vypracováno hodnocení dopadů, sociálních dopadů. Na základě této analýzy eh, by se potom mělo rozhodnout. V současné době se nacházíme eh, v takovém pádu směrem dolů v celém dopravním sektoru. Sociální podmínky v dopravě, především silniční dopravě, to je velice důležitým aspektem vedle bezpečnosti. Eh, máme zde opravdu nedostatek pracovních síl. Kromě toho také práva eh, cestujících. Při, eh, I když chápu, že zde se předkládají jednotlivé zprávy, jednotlivé návrhy komise, tak v oblasti dopravy je třeba zvolit celkový přístup, abychom měli takovou šachtu základních nebo základní pravidla pro očkodnění eh, případných eh, poškozených a v budoucnu by mezi všemi účastníky trhu eh, měl existovat, měl existovat spravedlivá hospodářská soutěž. Logistika bude hrát také velkou roli. Děkuji. Děkuji bardzo, paní předsednice. Já vám děkuji, pane předsedo. Především bych se chtěl připojit ke všem, kdo tady vyjadřovali poděkování panu zpravodaji, protože opravdu je to e, kus dobře odvedené práce. Jenom několik poznámek z mé strany. Za prvé, bod C tam, kde se říká, že doprava v Evropě je nadále sektorem, který je světovým lídrem. Já bych řekl, že by se mělo doplnit dosud, tomu tak je, protože se trošku bojím, jestli to ještě dlouho vydrží. Dále souladu s Bílou knihu doprava má eh, vést k větší konkurenční schopnosti evropského hospodářství. Měli bychom to někde bezprostředně i rozvést. Do jaké míry je tomu tak dosud a do jaké míry to má být faktor, který zlepší kvalitu života občanů a už vlastně se to pět let realizuje a jak tedy doprava vedla ke zlepšení kvality života občanů. Dále e, plně integrované fully integrated transport system, to je bod D. A například pokud jde o francouzské Ehm, v francouzské eh, daně 9 euro 61 centů a jinak je to v, Evro, v Německu. Má to znamenat eh, větší kvalitu eh, nebo ne? Na jedné straně je to dokument, o kterém hovoříme pozitivně, protože vypadá dobře, na druhé straně samotný život praxe, jak ji provozují v dopravě jednotlivé státy a jednotlivé vlády. A já bych si přál, abychom tady našli určitý poměr a abychom se k tomu vyjádřili, do jaké míry tato bílá kniha je vlastně závazná pro členské státy. To je určitě důležitá věc. Dále zase té části, kde se hovoří o integrovaných dopravních systém, zase je takováto otázka. Eh, poplatky za přístup eh, k infrastruktuře v železniční dopravě. To brzdí spolupráci železnic a ostatních a vedlo to k tomu, že podíl železniční dopravy není tak e, velký. Musím dodržet 22 minuty. Tak tedy Junkerův plán. Já si myslím, že je dobré, co máme napsané v bodě 7, jakožto možnost tedy možnost, ale měli bychom se velice zabývat tím, do jaké míry to bude možnost a do jaké míry eh, se to podělí mezi členské státy a vlády, které ovšem budou sledovat vlastní cíle. Ale ten dokument byl dobře vypracován, dobře, že vůbec je. Děkuji zpravodaji a myslím si, že prostřednictvím našich pozměňovacích návrhů dosáhneme toho, aby Evropská komise dodrž, zadrž, zachovala eh, prioritu eh, dopravní politiky v rámci celkové evropské politiky. Děkuji. Danke sehr. Děkuji. Děkuji. Děkuji. děkuji. Víme, blahopřeji ti a děkuji ti velmi za tvůj velmi dobrý návrh zprávy, tři takové podněty. Ty hovoříš o dopravě jako o hospodářském paktu, velice dobře to představuje, ale pro mě je to také základní právo lidí, zejména lidí starších a občanů s postižením. Proto bychom měli mít asistenční systémy pro bezpečnost. Mělo by to být závazné a mělo by to být také zaplatitelné právě pro starší občany a občany s postižením. Nyní téma logistika jakožto základní klíčový bod v rámci výzkumu a vývoje. Potřebujeme trvalé udržitelné plánování dopravy a cest, toho inteligentní eh, jak si propojení dopravy s produkčním procesy, tak abychom se vyhýbali zbytečné dopravě. A další věc je naše vise autonomního či polo semiautonomního cestování. To myslím není úplně jasné, takže můžeme to klidně ještě doplnit. Děkuji předseda a nyní Ismail Artuk. Děkuji. I z mé strany děkuji panu zpravodaji jeho dokument je, myslím, velmi povedený, a to proto, že tam jmenuje celou řadu důležitých a správných věcí. Já bych rád ještě změnil několik bodů. Za prvé, myslím si, že je velice dobré a důležité, že on tam hovoří o těch cílech znovu Bílé knihy z roku 2011, že je důležité jejich jich dosáhnout. Dále podpora trvalo udržitelné mobility, což znamená méně emisí, méně dopravní zást a nehod. A další věc, co se mi velice dobře líbí, to je skutečnost, že se tam hovoří o dokončení síti TNT, což zpravodaj vítá. E, co mě ovšem překvapilo, to je ten cíl pro zdvojení uživatelů veřejných dopravních systémů do roku 2030. To je skutečně velmi důležité. Ovšem, zde jsem toho mění, že bychom měli více zavázat, více povinností uvalit na členské státy, takže je například vyzveme, aby více investovali do veřejné dopravy, neboť pokud si přejeme toto zdvojení a myslím si, že si to přejeme všichni, tak to prostě bez dodatečných investicí nepůjde, protože momentálně jsme skutečně na hranici kapacit. Eh, co eh, mne také velmi potěšilo, pokud správně chápu ten překlad, to je ten sociální kód pro profesní řidiče nákladních automobilů. To si myslím, že v tom silničním balíčku by mělo být změno pro rok 2016 a ten pojem je správný. My ještě Tady vidím jeden zásadní bod z mého pohledu, to je ta komodalita, kterou explicitně podporuji již ze své definice je komodalita optimalizace transportního systému jednoho pomocí efektivního užívání dalších transportních systémů. Ovšem, podle mne to tedy jak si nemění ten nadřazení síl toho modu shiftu, nenahrazuje ho, a je důležité, abychom tady měli povinné cíle v tom smyslu, že chceme přesunout nákladní dopravu na železnici. A tady já bych ještě si dopř- vyžádal jistého objasnění a poprosil bych, aby se to tam konkrétně zmínilo stejně tak, jak se to zmiňuje v té bílé knize. Děkuji nyní Olga Sehnalová. Byla stínovou zpravodaj, eh, zpravodajkou ke zprávě Matthew Groši o Bílé knize z roku 2011, takže děkuji eh, našemu eh, zpravodaji nyní za, to, za tu možnost vlastně posoudit pokrok, kterého jsme dosáhli a zaměřit naši pozornost na to, jak, jak se ubírat dál. Já souhlasím s kolegy, kteří mluvili o nutnosti e, udržitelnosti z pohledu sociálních podmínek zaměstnanců v dopravě. To si myslím, že je opravdu jedno ze základních témat, ale dovolte mi ještě tři trošku konkrétnější poznámky. E, jedna věc je, že se domnívám, že e, úkolem, který zůstává platný i do budoucna, je vyrovnávání rozdílů v úrovni dopravní infrastruktury mezi členskými státy, a to z pohledu územní a sociální koheze, protože ty rozdíly rozdíly nadále mezi zeměmi jsou opravdu obrovské. Eh, druhá poznámka se týká oblasti bezpečnosti v dopravě, protože samozřejmě souhlasím s tím, že eh, ji musíme dosahovat kombinací různých opatření, včetně zavádění nových technologií, e, ale pokud se bavíme o zaměření na zraditelné účastníky a v té zprávě explicitně zmiňujeme, že musíme motivovat lidi e, k využívání udržitelné dopravy, e, zejména ve městských oblastech, tato doprava musí být prostě bezpečná. A to nejen v městských, ale také v příměstských oblastech. A tady si myslím, že je nutné skutečně výrazně podpořit vybudování bezpečné infrastruktury jak pro cyklisty, cyklistickou dopravu, tak pro pěší. E, a třetí poznámka, e, to je e, možná jenom nějaké opomenutí. Ta zpráva nezmiňuje mezi udržitelnými druhy dopravy ve městech trolejbusovou dopravu, která v některých státech, například v České republice, tady v téhle oblasti zaujímá významný podíl. Děkuji. Yes. Uh, thank you, Chairman. Děkuji, uh, pane předsedo. A jako ostatní i já bych chtěla poděkovat uh, panu zpravodaji, že jsme se dostali až k této věci, až do tohoto bodu. Je to velice důležitá zpráva a konec konců jedná se o přeskum nebo revizi Bílé knihy, proto je na čase, abychom se podívali na to, co se stalo, co se nestalo, co se zlepšilo a samozřejmě myslíme i na pokrok v oblasti technologií a výzkumu a podobně. A proto na základě těchto znalostí musíme se snažit pomáhat i městské popravě. Nakonec, po dopravě, protože 80% našich občanů žijí v městských nebo příměstských oblastech, proto městská opravdu důležitá kola, pěší e, a vůbec městská doprava a příměstská doprava je velice důležitá. Pokud je o letecké leteckou dopravu. Myslím si, že tady musíme udělat více a už se tady poukazovalo na některé nedostatky co do provádění jednotného evropského nebe. Tady je eh, velmi velký potenciál pro řešení otázky hospodářské soutěže, protože tady se to zatím ještě neprovádí. Je to opravdu nedostatek, neúspěch, hlavně když se podíváme na konkurenci ze strany států Perského zálivu. A myslím, že je důležité vést takový letecký dialog, jak se tady zmiňuje, protože nekalá konkurence, to je otázka, o které jsme už hovořili a hovoříme. A na druhé straně si musíme uvědomit, jak už říkali i předřečníci, jak vypadá situace globálně. Za to jsou tady sociální otázky, otázky zaměstnanosti, státní podpory eh, pro leteckou dopravu a letiště. A to je jaksi mimo naši kontrolu i mimo možnost kontroly komise. Proto musíme vítat eh, možnost dialogu, to je nesmírně důležité. Například například z hlediska Dublinu, když se na to podíváme, jak tam lítají eh, letadla z eh, leteckých společností Perského zálivu, tak jsou tam velmi eh, za, za, za, zastoupeny a převážejí lidi do Austroazijs, Austrálie, austroazijské oblasti. Či to je velká výzva a dialog je určitě cestou vpřed. A já už jsem tady, tady už se také hovořilo o námořní dopravě, dopravě a o lepším využití jejího potenciálu. Nevyužívá se dostatečně a určitě to je aspekt, na kterém se musíme zaměřovat, zejména když mluvíme i také o ten té eh, systému a jeho propojení s přístavy. Děkuji. Děkuji, pan, říká pan předseda Albedenín, prosím. a múltkori vitában Děkuji, pane předseda. Při poslední eh, výměně názoru jsem již upozornil na to, že pokládám tuto zprávu za vyrovnanou. Nechci tady nyní zbytečně nad tím trávit čas a chtěl bych zúraznit dva body. Ten první bod. Eh, velmi se mi líbí, že tato zpráva jednoznačně vyzvihuje lidský faktor. To znamená, eh, praktické aspekty. Je velice důležité, abychom zdůraznili to, že práce komise má zásadní význam. Právní rámec je velice důležitý. Ve zprávě by se možná mohlo zmínit eh, také to, že tato pravidla, tyto předpisy musí být eh, zcela transparentní. Je také důležité, aby tyto předpisy byly také předvídatelné. to by to vést k dalším inovacím a ke zlepšením v podniku. Systém eh, certifikace je velice důležité. Je velice důležitý. Vše by mělo být eh, předvídatelné a také by to mělo zůstat předvídatelným. A to je výzva na adresu komise. Dále eh, druhý bod eh, a to je vybudování infrastruktury. Souhlasím s tím, co bylo řečeno ve zprávě. Jenom bych chtěl poznamenat něco z hlediska terminologie. V angličtině se používá missing link, ale hovoříme také o úzkých místech, o bottleneck. Bottleneck zde postrádám. Nejde pouze o předpoklady v rámci Evropské unie, ale také v sousedních státech. Síť ten a příslušné úpravy Eh, budou relevantní také pro sousední státy a to je třeba zohlednit. Děkuji. Nyní Matis van Děkuji, pane předsedo. Eh, ano, eh, také já bych chtěl poděkovat zpravodaji a stínovému zpravodaji za jejich práci. Jeden bod bych měl a ten se týká letecké dopravy. V návrhu se navrhuje také soustředit se na dialog ohledně letecké dopravy s e, státy v Perském zálivu. Proč, a teď se ptám zpravodaje, není uvedeno Turecko? Je to samozřejmě nejdříve tak, že Turecko je trhem růstu, je to důležité pro Evropu, ale mám na mysli nyní například vývoj letiště v Istanbulu mm, a politika hospodářské soutěže a transparentnosti. Proč zde není uveden no, to letiště v Istanbulu nebo Turecko není uvedeno vůbec? Eh, komise by eh, v letošním roce měla přijít s novou strategií v letecké dopravě, protože ta strategie by měla posílit naši konkurenceschopnost. A právě když se podíváme na stabilitu, tak je to důležité. Evropská unie by přece jenom měla zaujmout proaktivní postoj, především také co se týče eh, východoazijských trhů. Letecká doprava to je sektor růstu a právě pro Ázii a mm, oblast východní Ázie je to pro nás velice zajímavé. Děkuji. Další eh, příspěvek, prosím. Je participe avec tous mes collègues à... Děkuji. Stejně jako ostatní kolegové, já bych chtěl poblahopřát panu zpravodaji k vynikající práci. Opravdu je to velice eh, kvalitní práce na základě dobré metodologie. Nemám mnoho, co bych dodal k této diskusi. Rád bych pouze zdůraznil jednu obavu, která ve mně vzniká eh, eh, pokud jde o evropskou dopravu, globální prostředí, konkurenční schopnost. Eh, to všechno je pojednáno jako důležitá část eh, v Bílé knize a mělo by to být více rozvedeno i eh, ve zprávě. Konkurence je dobrá věc, ale měla by se uskutečňovat na základě jasně nastavených pravidel. Reciprocita je důležitá a samozřejmě, že všechny eh, společnosti by měly být eh, možnost eh, E, účastnit se hospodářské soutěže na evropském trhu, ale také mít přístup ke globálním trhům. A pak mám takový pozitivní návrh, není příliš politický, hovoříme teď už o roce 2050, hovoříme o tom, e, jaké technologie možná budou do té doby vyvinuty. Teď se díváme také na bezpilotní prostředky, drony. Jedná se vůbec o automatizaci dopravy tady je velký eh, potenciál. Inteligentní auta, která jsou schopna se řídit sama, drony, bezpilotní prostředky zase se budou také více používat. V letecké dopravě bude docházet ke stále větší automatizaci. Podívejte se na rotterdamský přístav. Tam už se využívají mnohé moderní technologie, které je třeba dále eh, vyvádět. Samozřejmě, že víme, eh, jak tak eh, dochází ke znečišťování životního prostředí z nadměrného používání kamionů, tak tohle všechno je třeba využívat. Děkuji, já jsem se dal také sám sebe na seznam řečníku. Děkuji Vinu van de Kampovi za návrh zprávy, ale mm, když tak vidím, co tady vyplynulo z, z rozpravy, musím říct, že eh, je pravda, co řekl Black Outside. Máme tady vlastně nespravedlivou soutěž po jednotlivých způsobů dopravy. Ti, kteří znečišťují, tak jsou znevýhodněni a ti, kteří jsou ekologičtí, tak jsou velice zatíženi. Takže to je nespravedlivé. A nespravedlivé je také předělování peněz Evropské unie. Udělali jsme si analýzu strukturální fondů, 60% jde na silnici, 20% do želnice a 0,7% do infrastruktur. Pokud tento vzor zůstane i nadále zachován v EU, tak nikdy nedosáhneme našich klimatických cílů, ani těch obecných, ani těch specifických dopravních, protože když investuje investujeme špatně, tak ty peníze jinde chybí. Víceméně prostě nedostaneme. A proto musí komise předložit koncepci, jak to chce omezit. Ano, víme, subsidiarita je velice důležitá, ale přesto je třeba, abychom se vydali správným směrem. V Helsinkách mají studii, že jeden euro, které se investuje do eh, infrastruktury pro kola, přináší 8 eur zpět i když se zohlední veškeré e, náklady kolem, takže je to ekologicky zajímavé a nejenom ekologicky, takže tímto směrem se musíme vydat, protože doprava ve městech přispívá ze 70% k emisím, které poškozují klima. A proto nechápu, proč je tady tolik váhání u toho modál shiftu. Máme již skvělé příklady. Měli jsme tady slyšení o té mobilitě, tady Behind Modaj, který řekl, že existují celé stovky dobrých příkladů, které můžeme pouze okopírovat, například Kodaň. Za 20 let tady máme nárůst o 300% právě těch, kteří využívají kolo. 53% Kodaňanů nyní jezdí do práce, do školy, na univerzitu, na kole. Kdybych vám to býval řekl před 20 lety, tak byste mi řekli, ano, sní, sní svůj dál, něco takového nikdy nebude. A máme další e, pozitivní příklady, například v Berlíně, kde také narostl podíl kol, ale také v jižním Španělsku, v Seville. Takže toto vše je možné, dobré příklady existují, je třeba to pouze zoky, skopírovat a tímto směrem musíme jít. Nechápu to váhovost u modal shiftu. Komodalita je důležitá, ale modal shift také směrem k těm příhodným způsobům dopravy, samozřejmě železnice, ale také kolo. A to, aby lidé chodili pěšky, protože velká většina tras ve městech jsou eh, krátké trasy. Takže to je mé strany k model shiftu. Děkuji a nyní dávám slovo komisi. Eh, nejprve dovolte, abych vám poděkoval za to, jak jste dnes hlasovali dopoledne o Evropském fondu pro strategické investice. To je velký příspěvek z vaší strany. A to nám doufejme pomůže, abychom velice rychle se dostali eh, k postupu spolurozhodování a aby se zajistilo, že tento fond, fond bude eh, doplňovat jiné finanční prostředky a bude k dispozici co nejrychleji. Já bych rozhodně neřekl, že je to nějak povrchní ta zpráva pana eh, Wim van de Kampa, protože vím, jak zkušenosti pan zpravodaj má a eh, jak je rozumný, což se obrazilo v této zprávě. Vidíme také, jak kvalitní jsou příspěvky, které dostává od tohoto výboru. A zase dnes dopoledne jsme se přesvědčili o tom, že tato zpráva určitě bude obohacena o další náměty a zlepšení. Z naší strany, myslím, důležité je, aby ta analýza byla velice solidní a aby celkový přístup byl rozumný, čemuž tak je, protože zpráva se nezaměřuje na hledání nějakých nových cest a na znovu vynalézání celého systému, ale spíše na kontinuitu a na provádění toho, co je třeba uskutečnit, čili hodně soustředěná práce rámce. Přičemž je tady celá řada nových aspektů, aby se eh, skorigovalo to, co se eh, nejprve podceňovalo a tady myslím celé jasně na sociální aspekt a také je potřeba eh, modifikovat a aktualizovat iniciativy Bílé knihy, aby se přihlédlo k novému vývoji, zejména v oblasti nových služeb a technologií. To velice vítáme. Pak je tady několik eh, poznámek, které aspekty by nás ještě více zajímaly v tom smyslu, aby chom získali ještě další náměty. Vnitřní trh, jak někteří vás zdůrazňovali, má i externí dimenzi a ta je důležitá, neboli nejedná se jenom o to, co, se, co je v rámci Evropské unie, ale také zde máme férový přístup na jiné trhy a naopak zde my poskytujeme přístup na vlastní trhy pro subjekty třetích zemí. Druhý aspekt je třeba se zaměřit na dokončení eh, toho, na čem se dnes pracuje, na rozpracované záležitosti. Myslím na železniční sektor a na tu práci, kterou eh, spolu s vámi uskutečněme, aby se dosáhlo realizace čtvrtého železničního balíčku. Ale pak je tady ještě důležitá věc. Musíme mít jasně nastavené rámce pro um, přístavy, protože ty jsou klíčové jakožto aktéři v dnešní ekonomice a jsou to také naše nejlepší, naše nejlepší spojenci v tom, abychom eh, uskutečňovali celkový eh, logistický řetězec v Evropě. Dru- další aspekt sociální dimenze. Určitě nemůžeme očekávat, že dopravní politika povede k tvorbě sociálních zákonů jako takových, ale pokud nám toto umožní podpořit řadu dalších iniciativ, které povedou ke zlepšení pracovních podmínek v, dopra- v dopravní odvětví, bude to výborné, aby se tím také zvýšila přitažlivost tohoto odvětví pro pracovníky. To by určitě bychom velice ocenili. A samozřejmě by nám to také pomohlo, abychom zajistili férové podmínky v rámci jednotlivých sektorů počínaje leteckou dopravou, kde se provede velký přeskum v tomto roce a pak silniční doprava, jak jste správně řekli, ta, také um, se bude dále projednávat, protože celý eh, balíček bude eh, navržen příštím roce. Pak udržitelnost, ta dimenze udržitelnosti, toho velice si ceníme v této zprávě, že právě udržitelnost je tady nařízena, nazírána eh, velice široce z environmentálního hlediska, hlediska klimatického a také z hlediska eh, dimenze eh, efektivnosti udrž- eh, infrastruktury, včetně jejího údržby. A tady samozřejmě potřebujeme další iniciativy, aby se zlepšila bezpečnost. A to samozřejmě je velice důležité i v zájmu celkové udržitelnosti. Pak energetická účinnost je moc důležité. Potřebujeme tady dělat více a samozřejmě eh, dimenze městské dopravy, jak se mnozí z vás dnes dopoledne zdůrazňovali. Čtvrtý aspekt. Eh, tady máme na mysli inovace, inteligentní systémy, jak to nazývá Eh, tato bílá kniha. Myslíme si, že tady bychom se mohli trošku více zaměřit na přístup takzvaných od dveří ke dveřím eh, a zrychlit tempo zavádění technologií v jednotlivých sektorech dopravy. Tady už se o tom dneska řekla hodně. Pak je třeba se více zaměřovat na interoperabilitu. To je priorita, která se nám tady stále znovu objevuje v dopravě. A pak si myslím, že je třeba také se eh, výslovněji eh, vyjádřit k automatizaci, protože jestliže si chceme podržet obecně za to vedoucí úlohu v dopravě, pak se musíme aktivněji zabývat automatizací. Děláme to ve světě letecké dopravy prostřednictvím Cezaru ale v ostatních sektorech jsme jaksi obezřetnější a proto bychom si velice cenili výraznější politické podpory. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo zpravodaj Wim van der Kamp, prosím. Pane předsedo, děkuji vám mnohokrát. Samozřejmě je to velice příjemné eh, slyšet eh, tolik eh, komplimentů, ale samozřejmě takové komplimenty také zavazují. A to k ještě jasnější práci, jasnější linii a k tomu je třeba hodně říci. Bohužel kolega z EKR již odešel. On byl proto, Eh, aby se eh, usnadnili cíle udržitelnosti. Eh, pak jsme slyšeli zpětnou vazbu zelených, ti řekli ne, ne, Van de Kampe, ty cíle, ambice ohledně udržitelnosti se musí vytýčit ještě výše. Takže já jsem spíš pro rovnováhu. Obě strany po mně něco chtějí. Podíváme se, jaké změny přijdou. Prosím, nechceme žádných 300 pozměňovacích návrhů. 50 to by bylo asi tak eh, nejlepší a to je možné potom dobře zapracovat do zprávy. Claudia Tapadel má opravdu pravdu eh, ve svém úvodu jsem poněkud opomněl zmínku o alternativních zdrojích energie. Například eh, vodík. Zde máme hodně možností v oblasti inovací a zde se budeme snažit o toto ještě eh, rozpracovat. Eh, pěšky a na kole. Chodit per pedes, jít na procházku, jít pěšky, to je opravdu také velice důležité v městské dopravě. V nizozemštině tomu říkáme trochu takový efekt pokulhávání. Tady můžeme udělat ještě více věcí a toto více podpořit. A potom také ochrana soukromé sféry. Eh, Gesina se o tom zmínila, jakým způsobem je možné chránit eh, osobní sféru. Je třeba říct si toto. Když se člověk eh, odebírá na veřejnost a používá veřejnou dopravu, tak je to trochu obtížné. Když používáte například veřejnou dopravu příměstskou nebo městskou, tak ztrácíte určitou osobní sféru. Diskutovali jsme o tom. Eh, potom další diskuze se vedla ohledně eh, pokud, eh, které se platí přes hranice. Je to obtížné, ale nacházíme se v prostoru společném a to, jak si svým způsobem také tu osobní sféru chrání. To, co řekla Gezina, tak jedno má pravdu. Když se tý, to týká například letecké dopravy v Evropě. To je třeba lépe rozpracovat, protože to je opravdu bod, který stojí za diskuzi. Když jsem si ještě příliš nezamýšlel, to jsou um, účelově vázané investice. Můžeme například říci um, prémie pojištění eh, nebo týká se to zdraví, eh, týká se to dopravy, ale pochopil jsem, co chtěla nad tím říci. Já mám auto a pro mne je to vždy ještě nástroj emancipace. Dobře, eh, bezpečnější auta ve městě a méně aut ve městech. Jak to vypadá jinde v Evropě? Minulý týden v Turecku jsme z první ruky slyšeli, jak to vypadá, když je příliš mnoho aut ve městě, ale jak to vypadá s lidmi na venkově. Tam nemůžeme přeci prestat někoho, když na venkově, když má auto. To by bylo nesmyslné. A vás ten se ptá, ptá ještě, ano, jak to vypadá s lodní dopravou. Máme ještě také cíle udržitelnosti. Letecká doprava představuje určitý problém, protože to má mezinárodní dopad. Mm. Nežijeme v nějakém pohádkovém světě. Evropa je s, se svým způsobem dostala do slepé uličky. E, jasně jsme to sformulovali. Existují um, ještě čistější motory a pak eh, bezpilotní prostředky, drony. Drony to je téma, kterému bychom měli věnovat ještě velkou pozornost. Eh, o bány, tady se hovořilo o příměstské městské dopravě. V mnohých zemích vidíme, že když to funguje, tak se, tak si klepe jednotlivý členský stát na rameno a říká, to jsme udělali my. A když to není, funguje tak dobře, tak se řekne, aha, to byl Brusel. Co se týče trolejbusů, tak ty mě opravdu leží na srdci. Ten, kdo je zná, tak to určitě chápe ale tady je, musíme udělat to, co je možné. E, to, o čem se zmínil kolega ohledně Turecka, tak to je pravda. E, samozřejmě zabývali jsme se e, leteckými společnosti jako Emirates a Etihad a ostatní jsme opomenuli. Kolega byl hostem u tureckých aeroliniích Eh, Aronii a hovořil o jejich eh, vynikajících službách. Ale eh, to, co zde bylo zmíněno ohledně Turecka, to je samozřejmě pravda a správné. Také děkuji komisi za její připomínky a s napětím očekáváme vaše pozměňovací návrhy. Prosím, těch není tolik a z nejrůznějších velice důležitých důvodů. Pan předseda děkuje zpravodaji eh, a také všem účastníkům eh, diskuzi. Tím uzavíráme eh, veřejné zasedání a nyní se dostáváme k další schůzi, dalšímu zasedání N kamera. Ještě zasedání evropských koordinátorů. Musím upozornit na to, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 20. dubna 12 hodin. Děkuji.